Ja, wir nehmen, guten Tag, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich begrüße Sie. Dobré odpoledne, prosím, usaďte se, zahájíme naši odpolední zkusy. A sice k bodu číslo 14, a to je téma politika integrity v komise ustanovení generálního tajemníka Evropské komise. Já srdečně vítám pana komisaře <clears throat> pro personální politiku. My chceme poděkovat za eh, zodpovědění našich 134 otázek. Vím, že to pro vás byla spousta práce. My jsme přesně eh, na začátek eh, letního času ve tři hodiny ráno dostali odpovědi. Podívejte se, kolik jich je. A <clears throat> je to tedy v rámci transparentnosti. No a když se podíváme, jak na to my jsme, tak eh, napadají nás eh, některé myšlenky. Za prvé <clears throat> eh, bylo to velice překvapivé, jak to proběhlo, jak pro ty rozhodovací osoby, tedy komisaři, tak pro nás, tak pro veřejnost a hm, de facto předem věděli o tomto chystaném jmenování pouze tři lidé, e, další dva e, věděli něco a o dalších 23 lidí tedy se to zvěděli až na místě. Čili toto je bod, který vede k veřejné debatě. Druhý bod to je celkový postup. A sice jmenování k, na pod náměstka generálního eh, eh, tajemníka. Eh, to není nic zvláštního, ale že na tom tež zasedání stávající generální tajemník odejde do důchodu a jeho právě jmenovaný zástupce se stane generálním tajemníkem, no tak to už opravdu nejde. <clears throat> To vede ke spoustě otázek a ty otázky budeme muset s vámi asi prodiskutovat. Za třetí, Eh, k existuje určitý napětí mezi eh, kariérními eh, úředníky a kabinety. Existuje určité svobody pro učování, ale jiné ne. Víme, že zhruba 20 úředníků neprochází konkurzem a víme, že ty konkurzy jsou velice obtížné. Máme v současné době generální tajemníky a e, tedy generální ředitele a ředitele, kteří přicházejí z kabinetu a postupují v kariéře rychleji, než je normální postup. E, třeba jsme také zjistili, že jeden šéf oddělení se stal generálním ředitelem e, s politickou podporou. Čili to jsou lidé, kteří se tedy nazývají interně parašutisté, tedy ti, kteří přicházejí z kabinetu a de facto eh, zmenšují se tady kariérní předpoklady pro mnoho lidí i kvůli tomu, že tady dochází k politickému jmenování. Politické rozhodování tady znamená, aspoň jak to eh, jsem viděla a zažila já, eh, že dochází k ohýbání pravidel a vůbec dělá se Eh, eh, dělají se věci, které prostě nemají žádnou odporu. My jako výbor to tak nevidíme, ale <clears throat> vidíme, že došlo tedy eh, k něčemu, co znamená, že bychom měli tedy tu rovnost šancí lépe hlídat. No a čtvrtý bod je ta osobnost pana generálního témníka. Je to člověk, který má velmi rychlou kariéru, rychlejší než většinou většinou eh, tak nevidíme. On má 8 let eh, zkušenosti eh, v kabinetu, což je samozřejmě v pořádku, ale my vlastně žádáme od něho ještě jinou manažerskou zkušenost. Generální ředitelé jsou také zodpovědní našemu výboru za ve svých tedy výročních zprávách a zde eh, pan generální tajemník nemá zkušenosti. Já tedy nemám proti němu nic, ale eh, my se zabýváme tedy mm, tou situací, jak si tak pronikla na veřejnost a eh, bohužel tady máme mnoho pochybností, takže pane komisaři, asi eh, byste nám měl říci, jakým způsobem to všechno nastalo. Vítám vás a dávám vám slovo. Paní předsedkyně, dámy a pánové, dámy a pánové eh, poslanci, já mám tedy příležitost s vámi, s příslušným výborem, hovořit o otázkách, které jsou kladeny veřejně a které jste nám formálně zaslali. Myslím, že je to takový eh, dozvuk eh, vaší štrasburské debaty a dává to smysl jako eh, další do vyhodnocení jedné personálie v Evropské komisi očima parlamentu. My samozřejmě v rámci transparentnosti eh, vycházíme vám naprosto bezvýhradně vstříc. Eh, nebudeme procházet těch 134 otázek, ale eh, to, že ten letní čas vlastně začal ve tři hodiny ráno v, <laughs> v neděli a my jsme to odeslali. Tady to vidíte, jak to bereme vážně. Eh, myslím, že ty otázky, otázky vlastně byly nám zaslány v pondělí, dostali jsme je v úterý. Eh, ve středu komise zasedala, to byla příprava Evropské rady, a potom eh, den a půl byla skutečně Evropská rada. A předseda komise řekl, že chce být spolu zodpovědný za všechny otázky. To znamená, Eh, v úterý večer a ve středu večer eh, DG Human Resources, správní servis a další tyto otázky přeskoumali a připravili na ně odpovědi. Nebylo to zcela jednoduché, protože struktura těch vašich otázek byla tak trošku aditivní. Otázky se částečně překrývaly, opakovali, spíše to byla jaksi sbírka jednotlivých otázek, spíše než nějaký strukturovaný katalog. To není kritika, jenom řeknu, že to pro nás bylo obtížnější. Poté já jsem se v pátek tomu zabýval a předseda komise se tím začal zabývat po návratu z samitu v pátek. Věnovali jsme tomu celou sobotu a zabral nám to čas až do noci a pak vám to tedy bylo rozesláno. A to, že to bylo skutečně úderem začátku eh, té, toho letního času, tak to vlastně byla taková náhoda. Ale v podstatě eh, chtěli jsme, aby jste měli alespoň tedy neděli a pondělí na to, abyste se mohli připravit na základě našich otázek eh, na dnešní jednání. Myslím, že obě strany, jak výbor KONT, tak komise, eh, se tomu věnovali plně a na tom není komu co vytýkat. Eh, pro nás tady z toho vyplynuly dvě, dva hlavní komplexy otázek. První, to byla to byl nový generální tajemní komise, a sice jeho kvalifikace odborná a osobní. Na základě svého vzdělání, na základě své dosavadní kariéry, dosavadní zkušenosti a věcných kompetencí, intelektu a osobních vlastností. To všechno vedlo k jeho eh, evropským eh, jeho, jeho tedy eh, jmenování. <clears throat> Já ho znám už 8 let, poměrně intenzivně a jsem přesvědčen, a stejně tak jako předseda komise a další kolegové, jsme tedy přesvědčeni, že má zcela bez výhrad osobní a odbornou kvalifikaci, která je nezbytná pro výkon tohoto úřadu. Já jsem samozřejmě připraven vysehnout si alternativní názory a možná s nimi polemizovat, ale toto je můj pohled na věc. Pokud se týče právních předpokladů a také eh, zatřídění do platové třídy, léta ve vyšším managementu, ano, čili mohu říci, že právní předpoklady e, jsou splněny. A pak tady máme druhý komplex otázek. E, zda tedy postup jeho jmenování byl právně v pořádku. A tady můžeme hovořit o e, liteře a o duchu pravidel. Já jsem právník, čili já vím, že to Eh, znění, to znamená litera, to je něco, co jsme chválili, co schválil parlament, co ale také komise. A de facto to, že my se eh, musíme odkazovat na právní kontext i na znění zákona. Čili potřebujeme tady technické, ale také právní zodpovězení a z našich článků, tedy z litery zákona, vyplývají skutečně naše práva a povinnosti, mimo jiné při zaměstnávání personálu. My jsme vše přeskoumali ještě jednou a vycházeli jsme z toho, že eh, vycházel, že eh, vše proběhlo řádně a v souladu eh, se všemi pravidly a nadále jsme tam přesvědčením. V některých eh, otázkách eh, se hovoří o dokumentech, které žádáte, ale my jsme přesvědčeni, že některé nemůžeme jednoduše předložit, protože jsou chráněny podle pravidel o ochraně osobních údajů. Eh, samozřejmě, že je třeba zdůvodnit, proč chceme chránit například osobní Eh, nebo privátní oblast eh, některého člověka. Jde tedy o privátní sféru, jde o osobní údaje a jde také o budoucnost eh, výběrových řízení ve všech institucích. Přesto jsme připraveni vést dialog s vaším výborem a umožníme, jsme připraveni umožnit přístup také k důvěrným dokumentům, ale řádným způsobem. A říkám to proto, abych předem eh, eliminoval domněnky, že bychom prostě chtěli, nebo do budoucna, že by ochrana dat eh, se zrušila. Ne, je v našem společném zájmu parlamentu, komise, také naši pověsti, také v zájmu eliminace různých eh, dojmů a domněnek, které korují na veřejnosti a v zájmu také s Petrem, panem eh, Selmajerem. Takže neměli bychom tady vytvářet nějaké nové, mm, řekněme, nová, nová pravidla, nové precedenty do budoucna. Jsme připraveni v uzavřené místnosti poskytnout zástupcům vašeho výboru eh, vhled do vybraných dokumentů eh, týkající se případu pana Zelmajera. Při svém vysvětlení před parlamentem v 1. března jsem hovořil o eh, balíčku těch jmenování. Některé osoby byly přemístěny na jiné pozice, někteří budou, u některých eh, se zahájil proces přemístěn. Například jsou to dva eh, náměstci generálních tajemníků a také eh, náměstků generálních ředitelů v DG Trade. Přičemž očekáváme, že toto bude završeno velmi brzy v rámci akce, úsilí o zachování akceschopnosti. Pro mě je důležité, aby tyto postupy běha, probíhaly eh, podle statutu eh, úředníka a také podle jednacího řádu. Statut, eh, což je dokument, na kterém se shodl parlament s radou, a které platí všude, jsou naprosto jasné a přiměřené. A sice tak, že každá instituce musí mít povinnost i právo eh, si jmenovat ty nejvhodnější a nejkvalifikovanější kandidáty, aniž to může někdo zvenku změnit. Prostě vzájemně musíme respektovat svá rozhodnutí. Eh, k několika detailům. Například otázka eh, ten, co je vlastně eh, eh, transfer a co je tedy vypsání volného místa dodatečně. My tady máme podle statutu možnost volby. Komise může, podobně jako jiné instituce, si obsazovat místa transferem, tedy uvolněná místa, myslím, že eh, transferem eh, toto obsadit, a nebo může vypsat výběrové řízení interní nebo externí. Za tři a půl roku úřadování této komise jsme jako kolegium rozhodli ve 32 případech eh, postupovat podle článku 17, to je transfer. Týkalo se to generálních eh, ředitelů nebo jejich zástupců na eh, jiné, mm, eh, na jiné pozice v rámci téže úrovně. 13 úředníků třídy 15 a 16, to znamená generální ředitel nebo zase generální ředitele, byli jmenováni do pozice zvláštních poradců. Takových máme celkem v komisi 60, eh, kteří byli podle článku 7 transferováni. Čili nedošlo k ničemu mimořádnému. Ani v evropských institucích, ani eh, v národních institucích a ministerstvech, pokud vím. Pokaždé, když máme případ obsazení Nové obsazení eh, stávající pozice, tak eh, my eh, de facto rozhodujeme, příslušný komisář rozhoduje, jestli půjdeme cestou výběrového řízení nebo transferu. A to znamená, že můžeme takto nejlépe rozhodnout, jak správného člověka ve správný okamžik Eh, dosadit na správné místo. Já mohu říci, že za pět let, kdy jsem měl na starosti energetiku, jsem obsadil takto jednoho ředitele zde, z DG eh, Agri do DGN a byl zodpovědný za eh, vnitřní trh a infrastrukturu. Byl to člověk velice správně kvalifikovaný a v daný okamžik byl eh, jmenován z jiného místa. A dále generální eh, ředitel z John Resource Center byl rovněž eh, takto jmenován na místo v rámci ENE. Já jsem tedy osobně dvakrát za těch pět let Eh, přijal tato rozhodnutí a byla to rozhodnutí dobrá. V posledních týdnech dostávám otázky, zda komise a zda já osobně jsme byli řádně do všeho eh, zasvěceni a správně plně informováni. Eh, ano, my jsme tady měli balíček několika seniorních pozic a <clears throat> eh, my toto neřešíme eh, nějak průběžně, ale jednou za dva, za tři roky eh, jde nám také o kvalifikaci, služební léta, vyvážení také muži, ženy a tak dále. Tento personální balíček jsem spolu se šéfem kabinetu a dále DG eh, eh, Human Resources. Toto jsme dohromady připravovali. Jednal jsem s příslušnými komisaři, měl jsem rozhovory, kandidátské rozhovory se všemi kandidáty a den před eh, onou sluzí komise, stejně jako první místo předseda Trmans, jsem byl předsedou komise informován, že pan Italiano jde do důchodu a že navrhuje pana Selmajera povýšit o dva stupně. Všichni v tomto balíčku eh, eh, byli navrženi příslušnými komisaři a kolegium potom v balíčku a na návrh předseda, předsedy s, mou, eh, s mým souhlasem jsem jednomyslně rozhodli o eh, povýšení pana Selmayera. Nezazněl žádný protest a žádná alternativní pozice. Já se tedy domnívám, že vhodnost kandidáta byla v pořádku a rovněž zvolený postup, splňuje všechny předpoklady v plném rozsahu a tím myslím nikoli pouze literu eh, předpisů, ale také ducha předpisů. A myslím si, že vše bylo splněno více než dostatečně. Já bych chtěl, abyste tedy eh, dospět k závěru tedy spolu s vámi, že nebyly porušeny žádné zákony. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři. E, nyní bych chtěla poprosit paní Valerii Montebello, aby se vyjádřila správní služby Evropského parlamentu e, která by nás měla informovat o tom, k čemu vlastně slouží e, článek 7 služebního řádu. Paní Montebello, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, že jste pozvali právní službu a že nám umožníte přednést nezávislá objektivní stanoviska. Ráda bych vám řekla, že to není tak jednoduché, protože na jedné straně je status a na druhé straně jsou také rozhodnutí soudu, to znamená judikatura, a to vše se musí propojit. Zde máme situaci, které říkáme transfer. Transfer úředníka kdo rozhoduje, kdo rozhoduje jmenovat, kdo rozhoduje provést transfer a někam jinam toho úředníka předělit. Kdo to tedy je? Jsou to instituce. A soudci několikrát připomněli, že instituce zde mají širokou pravomoc, pokud jde o organizaci jejich služeb na základě úkolů, které jsou jim svěřeny. Ale musí jednat s tím, že budou ctít ekvivalenci pracovních míst a zájem celé služby. Zájem oddělení. Co to tedy je? A kdo to bude kontrolovat? Ten zájem služby, zájem oddělení, to je důležitý pojem, který může být důvodem k tomu, proč bude proveden transfer úředníka, proč bude úředníka tedy přemístěn, aniž by bylo oznámeno, že je volné pracovní místo. Co udělá soud? Soud ověří fakta, pokud se na ně někdo obrátí, také hmotné prvky a další okolnosti, aby zjistil, zda je to v souladu se statusem. Pokud se podíváme na ten transfer více zblízka, co to tedy vlastně je? Transfer, to je přeložení, francouzsky se tomu říká mutation, tedy přeložení, přesunutí úředníka z jednoho místa na jiné. Transfer už byl definován v roce 1981. V jednom případu. A samozřejmě ten přesun nebo transfer se provádí na volné místo. To není nic nového. A ten pojem toho volného místa je také velmi důležitý. Proč? Protože jmenování úředníka má jediný cíl, a říká to status, obsadit prázdné místo, uvolněné místo. Můžete si klidně přečíst článek 7 i článek 4. Toto volné místo musí být tedy oznámeno, že je volné, anebo není to nutné toto oznámení publikovat. Odpověď je ano, v zásadě ano. Instituce se rozhodne obsadit místo, a v okamžiku, kdy přijme toto rozhodnutí, protože by mohla to místo také zrušit, tak musí zveřejnit, že je toto místo volné. Říká vám to článek 4. Jakékoliv volné místo, o jakémkoliv volném místě musí být personál informován, když se instituce rozhodne toto místo obsadit. Existují výjimky z tohoto principu? A O to právě jde. Ano, výjimky existují, musíme říci. Stejně jako jsem říkala, jedná se o objektivní názor. Takže existují výjimky, ale nejsou zaneseny ve statusu. Je to výsledek výroku soudců soudního dvora. V 75 případech transferu jsme zjistili, že bylo možné přeložit úředníka, aniž by bylo oznámeno, že se uvolnilo pracovní místo. To znamená, aniž by proběhla informace o tomto uvolnění pracovního místa. Říká se tomu tedy přeložení úředníka nebo reafektace úředníka. Vysvětlím vám, jak to vypadá. Úředník v tomto případě je vždycky převeden, přeložen i s tím svým pracovním místem. Pokud chcete, můžete se podívat na výrok Rasmussen versus komise. To je velmi důležitý rozsudek. Znamená to, že ten úředník prostě se přesune i s tím svým pracovním místem. V této výjimce která je připustná pouze ve, v omezených případech, je nutno, aby tento transfer byl zdůvodněn právě tím zájmem služby, zájmem oddělení. Co to znamená konkrétně? Znamená to, že ta situace musí být závažná, vážná a ve většině případů naléhavá. Říkala jsem, že když jsem se připravovala, tak jsem se dívala na judikaturu. Ale i o víkendu jsem na tom hodně pracovala a našla jsem 75 soudních rozhodnutí o přeložení úředníka spolu, o jeho přesunu spolu s tím pracovním místem. Máme tři druhy situací, o kterých rozhodovaly soudy. Úředník je přesunut, přeložen se svým pracovním místem když má konfliktní vztahy, obtížné vztahy, napětí v práci, to je rozsudek BN versus parlament. Tady se jedná o přeložení úředníka, který požádal o podporu a pomoc a který byl obětí obtěžování. To je jedna situace. Druhá situace, kterou najdeme v celé řadě rozsudků, je situace, kdy je úředník přeložen, když jsou nedostatky, když jsou pochybnosti o eventuálních nesrovnalostech a je těžké vyjasnit, zda má být vedeno vyšetřování nebo ne. To je eh, výrok třeba Klotuš versus komise. A konečně, a to je nejdůležitější podle mě, je případ, kdy je úředník přeložen, když je nutno přeorganizovat to oddělení, protože to oddělení nebo ta služba už nefunguje efektivně či optimálně. V tomto případě soudce velmi obezřetně přeskoumá zájem služby, zájem oddělení, zohlední funkce, které je třeba plnit a zohlední také povahu toho pracovního místa a hierarchickou strukturu. Další výrok, který je důležitý, je výrok Guggenheim versus komise. V tomto rozsudku se jednalo o Evropské centrum pro rozvoj profesního vzdělávání v Soluni. V tomto rozsudku soudce rozhodl, že je možné z právního hlediska přeložit několik úředníků dát jim tedy důležité funkce, aniž by bylo zveřejněno, že se uvolnila tato pracovní místa v zájmu reorganizace toho oddělení. Nicméně běžným a vhodnějším řešením by bylo vyhlášení výběrového řízení na tato pracovní místa. Zájem služby nebo zájem oddělení je mít kompetentní schopné úředníky, paní předsedkyně. Ty nejschopnější. A právě proto by měl být proveden postup eh, interního výběrového řízení. To se říká v, té, v tom případu Guggenheim. Je možné uspořádat eh, vnitřní výběrové řízení, když eh, není zveřejněno to pracovní místo. Ano, je to možné, můžeme provést srovnávací analýzu schopností a praxe a potom se můžeme rozhodnout a jmenovat eh, tu nejschopnější osobu pro plnění té které funkce. Já bych na závěr zdůraznila, že princip článku 7 je transfer se zveřejněním pracovního místa. Výjimka je to přeložení úředníka spolu s pracovním místem, takzvaná reafektace, pouze v případě, když je to odůvodněno potřebami služby, potřebami oddělení. Děkuji za pozornost. Děkuji vám moc krát za tyto informace. A takže závěr je, že by bylo hezké, kdyby eh, existovalo nějaké oznámení a eh, ta, tu, tu skutečnost, že žádné vydáno nebylo, to jsme také zmínili v tom dotazníku a ještě se k této skutečnosti vrátíme. A nyní eh, Máme pět minut na každou frakci, bude to ping-pong s panem komisařem, to znamená pět minut na, odpověď a otá- na otázku a odpověď dohromady. Takže musíte vědět, jak, jak, se, jak si to rozdělíte. Jako první je pan Sarvama. Děkuji, pane předsedo. Hodně se tady hovořilo v médiích a také zde bylo velké rozhořčení. Je jasné, že musíme toto špatné, tento, tuto věc vyjasnit. Já tedy děkuji panu komisaři, že přišel do tohoto výboru, že nám pomůže eh, tady vyvětrat. Chci říct jednu věc velmi jasně. Potřebujeme plnou transparentnost a musíme obzvláště dbát na bezúhonost, na integritu na nejvyšší úrovni evropských institucí. Pro nás je otázka, zda nedostatek transparentnosti v tomto případě v procesu jmenování pana Salmajera zda to ohrozilo integritu. To je velmi důležitá definice. Jedna věc je zcela nedostatečná transparentnost, což je ten případ, a druhá věc je narušení integrity, ohrožení integrity. Ty dvě věci se mohou překrývat, ale nejsou jedna a táž. V prvním případě ta první okolnost vedla k okolnosti druhé. A my to teď tedy řešíme, zda to tak bylo nebo ne. Moje otázka na vás, pane komisaři Ettingere. Mám tedy pro vás dvě otázky. Za prvé, byla v postupu dodržena všechna pravidla aby zde nebyla žádná pochybnost o zákonnosti tohoto postupu. A druhá a možná ještě důležitější otázka, jak vy jako komisař zodpovědný za personál hodnotíte tento postup? Proběhl dobře? Tak, jak měl? Děkuji. Pane komisaři, tři minuty, prosím. Pane poslanče, vážené dámy a pánové, v podstatě při ověřování všech kroků procedury jsme přesvědčeni o tom, že všechny, všechna pro nás platná pravidla byla dodržena. a že předpisy, které jste vy vytvořili a které dávají základ tomuto postupu, nebyly žádným způsobem porušeny. Eh, jestli ten postup proběhl dobře, to není právnická otázka, to je spíše politicko-osobní otázka. A eh, musíme všichni eh, prověřit, co by se dalo v budoucnu dělat lépe, kde by se dalo jednat chytřeji Poté, co jsme v neděli ráno vám poslali odpovědi na vaše otázky, je na vás, abyste vyhodnotili ten postup. Vy jste vlastně autoři toho postupu a vy jste i středobodem jeho hodnocení. Takže bylo nutné, aby včerejší tweet, který Eh, tedy se vyslovoval velice osobně. Ten ale eh, nemůže nijak eh, protiřečit na názoru komise. Otázka zní, jestli byla pravidla dodržena, a to, to ano, a pokud, jestli jsou pravidla správná, to je spíše otázka na vás než na mě. Teď bychom se měli vyslechnout od vás, jak a kde a kdy byla podle vás pravidla porušena. A pokud eh, ano, tak je potřeba se o tom nadále hloubkově bavit. Naopak eh, musím říci, že samozřejmě, že v politice a ve veřejném životě je třeba občas akceptovat útoky na vlastní osobu. Eh, to se děje vám, to se děje i mně ale myslím si, že zacházení s úředníkem Martin Zellmayer, Zellmayerem, ke kterému se může postavit jak chcete, je spíše diskriminační podle některých výroků ze Štrasburského parlamentu, což také nebylo podle mého názoru úplně šťastné. Takže v podstatě to neposlouží eh, imidži ani parlamentu, ani komise. Můžu zmínit i několik dalších příkladů kdy vlastně výsledek a formální postup proběhl podle právního našeho stanoviska zcela v pořádku. Děkuji. Paní kolegyně Ayala Sender, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já děkuji panu komisaři Ettingerovi za to, že přišel na naše slyšení. Já jsem chtěla pouze si, že při uplatnění pravidel jsou dvě věci. Jednak tedy obsah a jednak také duch této normy, tohoto pravidla. My tady řešíme, zda to bylo provedeno dobře či špatně. V každém případě musíme říci, že tedy ten duch nebyl dodržen, pokud tedy litera ano. Mám zde tři základní věci. Šéf kabinetu, pan Juncker, od začátku byl informován, říká se, že také byl informován v okamžiku, kdy byly provedeny ty změny, ale v opakovaných otázkách se říká, že předseda byl informován na začátku roku 2018, neříká se přesně kdy, ani se neříká, zda šéf kabinetu to také věděl na začátku roku 2018, tedy před 20. Eh, eh, únorem, že se toto místo uvolní. V každém případě tady máme alespoň tedy pochybnost eh, o střetu zájmu, že to byla informace, která byla poskytnuta přednostně také přítomnost eh, nového generálního tajemníka v okamžiku, kdy byly kladeny tyto otázky, to nám také úplně nepomáhá. Nejsou dodrženy podmínky, nebo tedy rovné podmínky. Další kandidátka, která tedy se ucházela o tuto funkci, tak ta byla odrazována odrazovali od toho přímo orgán takzvaný assessment body. Takže jak vůbec to hodnocení proběhlo, jakým způsobem odstoupila. A potom ten slavný balíček eh, jmenování. My jsme věděli, že někteří generální ředitele eh, se stavili proti, dokonce se cítili poníženi. Takže mě by zajímalo, jak se na to díváte vy. Vy jste tím komisařem, který je za to zodpovědný, tak jak můžeme změnit ty postupy, které v okamžiku, kdy má dojít ke kolegiální, optimální, objektivní výměně, tak jakým způsobem rozptýlit všechny pochybnosti, jakým způsobem vylepšit tato pravidla, aby bylo jasné, že je dodržena nejen litera toho pravidla, ale především jeho duch. A zda podle článku 20 jste nakloněni tomu, abychom mohli zrevidovat stanovisko generálního tajemníka a tedy to jeho místo, až dokončí svůj mandát Junckerova komise. Pan komisař? Ich habe einen Punkt noch nicht tak já jsem úplně nepochopil jeden bod, takže na něj nemůžu odpovědět. Paní kolegyně, vy jste hovořila o stranických zhromážděních, kde se o něčem mluvilo eh, možná se může, můžete se k tomu potom ještě vrátit. Já neznám žádné stranické schromáždění, kde by se řešilo cokoliv o tomto personálním balíčku nebo o pozici generálního tajemníka, nebo kde by se o něčem takovém vyjednávalo. Ta druhá e, kandidátka e, na e, místo, které bylo vypsáno ve výběrovém řízení, na místo zástupce náměstka generálního tajemníka. Tato kandidátka podstoupila hodnotící centrum, Assessment Center, nebyla ale shledána nespůsobilou, stáhla kandidaturu sama. Nastoupila tedy tu proceduru hodnocení a kandidatury a potom e, odstoupila. Jestli by to e, něco změnilo na jmenování generálního tajemníka, e, to patrně zůstane tajemstvím. My můžeme vždycky Platí to pro komisi, platí to pro parlament i pro radu, platí to pro nás všechny. A vy jste řekla, paní poslankyně, že litera byla dodržena a pokud to tak je, tak já bych s tím byl spokojený. To jste konstatovali vy sami. Jestliže byla dodržena litera, tak to je zákon schválený parlamentem a ten se skládá pouze z liter a z čísel. A e, ten duch, to je jaksi jeho odůvodnění, to je případně judikatura. Nicméně my pracujeme s textem a ten text se skládá z věd a článků a slov a písmenek. My ten text čteme, my ten text respektujeme, rozumíme mu a dodržujeme ho. Takže je-li dodržena litera, tak už to je do, je do značné míry eh, jaksi stvrzení správnosti postupu. A když řekneme, že ta slova, e, tak jak jsou psána slovo od slova, nebyla tak docela naplněná, tak e, v takovém případě e, i jsme jednali v duchu. Nicméně tady už se ale pouštíme do fabulací. Já bych rád věděl, co konkrétně myslíte smyslem nebo duchem té litery a kde bychom se měli od litery eh, eh, od, od, od, odklonovat. Jestliže jsme se odklonili od litery, pak je potřeba literu změnit. Ale rozdělovat tu literu a ducha tímto způsobem, tak eh, já jsem právník, což mi ale pomáhá jenom po mezené míře. Já v plnění svých úkolů se musím držet textu, musím se držet zákona, evropského zákona, a to služebního řádu. A proto se můžu ptát, jestliže se duch nebo vaše očekávání odlišují od litery, eh, a pokud, pokud ano, proč, a tím je potřeba se zabývat blíže. Ne, k tomu, že byla dodržena litera a ne duch, to jste říkal vy sám. Já jsem eh, ochotna uznat to první, pokud nám řeknete, co se stalo na počátku roku 2018, eh, když eh, ten tehdejší tedy generální tajemník oznámil předsedovi Junckerovi, že hodlá odejít ze své funkce. A zda tedy pan Juncker v té chvíli hovořil nebo nehovořil se svým šéfem kabinetu, protože já tvrdím, že tady došlo ke střetu zájmu a že byly dány přednostně informace. A na EPP, eh, e na schromáždění EPP byly fotografie pana Salmajera, tam se to vlastně jasně ukázalo, proto jsem se na to ptala. A také bych chtěla, abyste vyjasnil, zda pan Italianer informoval znovu pana Junkera, na začátku roku 2018 a kdy přesně to bylo a za druhé zda šéf kabinetu měl tuto informaci než tedy 20. února došlo k těm změnám, k těm událostem, protože to jsme nedostali tuto informaci, nebo v tom popisu přijetí rozhodnutí to potvrzeno nebylo, jako kdyby to bylo nějakou náhodou. A my chceme, aby v tomto parlamentu aby nám prostě v komisi nelhali, aby tomuto parlamentu komise nelhala. Takže chceme vědět, jakým způsobem šéf kabinetu předsedy Junckera, který uznává, že měl tuto informaci na začátku funkčního období, znají měl ještě znovu, než byla přijata tato rozhodnutí. Frau Paní předsedkyně, paní poslankyně, pokud já vím z mnoha rozhovorů a ze zkoumání současné situace, pokud mohu nějak popsat ten postup, tak eh, já eh, bych to řekl následovně. kandidát Juncker se stal poté předsedou komise. A tak jako v předchozích případech eh, existoval přípravný tým to, se, to, se, to proběhlo eh, v červnu nebo červenci 2014 aby se mohla nová komise připravit, eh, aby, se mohl, aby mohly vzniknout struktury. Eh, pak eh, musel se kandidát setkat se zástupci členských států. Někteří kandidáti museli také podstoupit prověření portfolia. Některé členské státy říkali, prosím, navrhněte ženu, kterou tento parlament přijme a k tomu bylo potřeba aby ten jmenovatý, jmenovaný ještě nebyl předseda v, ve funkci a existoval přípravný tým. Vedoucím tohoto přípravného týmu byl Martin Selmayr. E, od prvního dne byl u té zakládací fáze a e, vystřídal e, Catherine Day v její funkci, která říkala, že chce co nejdříve odejít. A v zájmu kontinuity v komisi dávalo smysl, aby to zůstalo takto do odvolání. E, byl připraven mou předchůdkyní e, personální balíček v roce 2015. Ten byl potom e, předložen nám, komisařům, k vyhodnocení a k rozhodnutí letos v únoru. A tehdy paní Catherine Day řekla, že chce využít této příležitosti k tomu, aby odešla z funkce generálního tajemníka. To Jean-Claude Juncker přijal a potom se svými nejbližšími kolegy, se svým šéfem kabinetu, eh, prodiskutoval otázku jejího nástupce. A Jean-Claude Juncker dospěl k výsledku, že prostřednictvím transferu přesune vysokého manažera Italianera z generálního ředitele DG.com na funkci generálního tajemníka. A ten byl také eh, komisí schválen téhož dne. Pan Italianer tenkrát už na začátku, od začátku říkal, že v žádném případě nechce zůstat po celé funkční období a že v rámci svého jaksi životního plánování odejde dříve. A bylo tedy dohodnuto, eh, že bude jeho pracovní doba činit dva roky nebo o něco více. Mezitím eh, můj předseda se několikrát ptal, zda si to nechce rozmyslet a pokoušel se ho udržet. A, takže v rámci tohoto životního plánování eh, usiloval o to, aby pan Italianer zůstal pokud možno až do konce funkčního období této komise, do podzimu příštího roku. Tyto pokusy trvaly až do ledna letošního roku, eh, až do poslední chvíle. Proběhlo několik schůzek, eh, na kterých to mohl pan Juncker nebo pan Italianer potvrdit. A potom eh, někdy začalo být jasné, že ten personální balíček připravený pro komisaře se dostane na kolegium. A to bylo to, to místo, to, bylo, to byla ta chvíle, kdy bylo potřeba se rozhodnout a stvrdit, jestli Italianer zůstane nebo ne. Potom předseda Juncker musel zvážit, kdo by ho měl nahradit. A dospěl k, dospěl k závěru, že pan Zelmayer je vhodným člověkem. Takže to, byla, to bylo přesvědčení a preference Žána Clauda Junckera. A to vzhledem k danému člověku, místu a okamžiku je rozhodnutí, kterému já rozumím. A den před tím, než mělo kolegium rozhodnout o personálním balíčku, eh, proběhly tedy úvahy o tom, že eh, Italiáner ukončí své působení, eh, což bylo také oznámeno. A pan Juncker se rozhodl navrhnout pana Selmayera, a oslovil s tím eh, France Timmermanse jakožto prvního místopředsedu a velice dobrého eh, poradce a nejbližšího spolupracovníka navzdory eh, stranickým rozdílům, nejdůležitějšího partnera takže jsem na něj obrátil a informoval ho. A večer 20. když jsem já ten, představil ten balíček, a když jsem mu já k tomu přidal své hodnocení eh, několika různých kandidátů na transfery a jmenování a konkurzy, tak on mě informoval o svém úmyslu, že vzhledem k tomu, že Italianer chce odejít, tak eh, eh, vlastně povolat do, to, do této funkce pana Zilmajera. Víc momentálně nemám co dodat k té odpovědi ale eh, v podstatě to, eh, už od minulých evropských voleb až do současného dne eh, to probíhalo jaksi bez, bez, bez mezer. Pan kolega Vistesen, prosím. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste přišel na naše dnešní zasedání. Je to zajímavé, když hovoříme o veřejném vnímání této záležitosti. Komisař na to sám navázal. Když jste nám poslal ty odpovědi, tak zástupce mluvčího řekl, že vzhledem k tomu, že to bylo plně v souladu s pravidly, tak teď už je konečně na čase začít se zabývat znovu důležitými věcmi. Já nevím, jestli komise očekává, že se omluvíme za to, že jsme uh, ztráceli čas u této záležitosti, ale obecná tendence u komise byla přistupovat k tomu poměrně arrogantně. Pan Juncker sám na plenárním zasedání by nám měl vysvětlit, jak to vypadá. Vy říkáte, že je to v souladu s pravidly, no tak by to nemělo být tak obtížné. Dovolte ale, abych položil dvě jiné otázky, vzhledem k tomu, že se neblížíme duchu zákona v otázkách, které zatím byly zodpovězeny. Dovolte, abych se zeptal. Pan Zalmajer, jak myslíte, že je vnímán, jak to vypadá pro image komise, když máme vysokého úředníka, který otevřeně navštěvuje stranická schromáždění. Je to dobrý způsob pro Evropskou komisi, jak přesvědčit veřejnost o tom, že vysocí úředníci jsou nezávislí? To je tedy první otázka. A druhá otázka. Pan Juncker je citován s tím, že říkal, že kdyby Eh, pan Zalmajer odešel, že on by odešel také. To si myslím, že by bylo poměrně pozoruhodné, kdyby to byla pravda. Co takovýto výrok znamená? Zahrnovalo by to i další komisaře, celou komisi. Jak bychom měli chápat eh, takovýto výrok pocházející od předsedy Evropské komise? Děkuji. Eh, dovolte, abych eh, pane, eh, zodpověděl panu poslanci tyto dvě důležité otázky. Za prvé, já jsem tady, protože bereme tu věc eh, jako důležitou a vážnou. A já vám mohu se vší důvěrou a vše tedy potvrdit, co chci říct a jsem ochoten také po tomto zasedání zodpovídá další otázky písemně, bilaterálně nebo na dalším zasedání výboru. Já jsem také četl o této stranické akci. To je pravda. A je to tak, že před radou nebo před Evropskou radou se setkávají eh, vedoucí orgány stran. Čili to bylo tehdy Eh, za Josefa Dola, eh, který předsedal zdejší frakci a eh, evropské EPP. E Dále tam byl pan předseda Juncker, pan předseda Tusk a s nimi do budovy rady se dostaví také určití pracovníci. A otázka je, nebo bylo tedy, jak reagovat na hrozbu, eh, hrozbu eh, zavedení celé ze strany Spojených států. Paní Vystrémová byla v té době v letadle, vracela se ze Spojených států. No a s předsedou Junckerem eh, byli samozřejmě také zaměstnanci komise příslušní a e, pan Salmaje ovšem nebyl v tom e, sále, kde zasedali, e, zasedalo vedení EPP. On byl v budově, ale ne. Tam jsou prostě dveře na fotobuňku, čili je třeba říci, že ti pracovníci nebyli Eh, v tom zasedacím sále, ale byly k dispozici pro případ, že by bylo třeba eh, se jich něco zeptat, eh, že by bylo třeba jejich odborné rady, jak reagovat na ta eventuálně hrozící celá ze strany USA. Takže on nebyl v sále, to za A, ale bylo nutné, aby byl po ruce v zájmu eh, odborné a správné a rychlé akce nebo reakce. Protože bylo třeba nějak rozhodnout nebo reagovat na nějakou nabídku a podobně. Veřejné vnímání. Není to jenom, a teď cituji, není to jenom ta bruselská bublina, konec citátu. Týká se to polit, také občanů mimo Brusel, kteří se zajímají o politiku. O to je to vážnější. To vnímání eh, není jednoznačně pozitivní, spíše naopak. Ale já bych prosil, pokud chceme, aby to vnímání bylo aspoň objektivní, tak v tom případě e, můžeme si všichni e, zamyslet nad tím, jaký postup a jaké vyhodnocení e, bylo správné, tedy v rámci e, principu mea culpa. Dobře, děkuji, pan kolega Gebrandy. Ja, <clears throat> dank u wel, voorzitter. Um, op basis van alle commentaren van de commissie... Děkuji, pane předsedo. Eh, vzhledem k dosavadním komentářům ze strany komise musím říct, že opravdu přetrvává dojem, že v posledních eh, měsících a týdnech tady máme jakési divadílko, eh, které se odehrává podle velice podrobného scénáře pana Junkra, pana Selmayera. Nikdo předtím všem tento scénáře neviděl, ani 27 komisářů. Eh, je to scénář, který sice odpovídá vnitřním pravidlům, ale přesahuje hranice politické a administrativní integrity. Eh, až do 27. se všichni eh, drželi tohoto scénáře, ale pak přišli ti zloduši, novináři, poslanci a podobně. Já to, paní předsedkyně, skutečně vnímám jako velice Eh, pečlivě připravený politicko-administrativní převrat. Já chápu, že předseda Juncker eh, sdělil panu Zelmajerovi tu informaci o odcházejícím panu Italienerovi, ale nechápu, proč se to nedozvěděl příslušný komisař Oettinger. Je to znak jakého, jakési nedůvěry vůči příslušnému komisaři. Proto otázka. Nejste, pane Tengere, eh, zklamán tím, že jste nebyl včas informován, to znamená dva roky předem? A další otázka. Pan Juncker od začátku oznámil, že chce mít politickou komisi, která bude politicky rozhodovat. A já si myslím, že jmenování pana Zelmajera je příkladem právě tohoto. Je to politické rozhodnutí a to má pochopitelně politické následky, škodlivé následky. E, pověst Evropské unie je těžce poškozena. V odpovědích na naše otázku Eh, tady se nám eh, odpovídá, že tato škoda byla způsobena. Ale podívejte se na evropské noviny. To určitě zastíní také volby v příštím roce, pokud toto rozhodnutí nebude anulováno. A moje otázka eh, na pana Tingra je, jak chce komise napravit tu strašlivou škodu, poněvadž to nás bude dlouho pronásledovat opravdu. Ten postup, pane poslanče, odpovídá nejenom vnitřním pravidlům, ale také evropským pravidlům. To znamená staff regulations eh, neboli služební řád, který byl schválen eh, zcela veřejně eh, nejenom námi, ale také radou parlamentem a využívá se stejně ve všech institucích EU. Za druhé, já bych tady nehovořil o státním převratu kdo ví, jak vypadá státní převrat a kdo si kvůli tomu zalistuje eh, v učebnici dějepisu, tak v tomto století se odehrávaly spíše mimo Evropu a eh, význam tohoto sousoví je úplně jiný. Čili tato formulace, myslím, není na místě. Za třetí, pan předseda Juncker mě do věci zasvětil a e, třeba také, pokud se týče eventuálních e, nedostat, nebo kdybych já se, e, já vyslovil pochybnosti o jeho kvalifikaci, pak by se to skutečně nedostalo na jednání kolegia. Totež, kdyby takové pochybnosti měl místo předseda Timmermans. Ale já jsem přesvědčen o kvalitách tohoto kandidáta, poněvadž ho znám z každodenní práce už 8 let. Eh, nedůvěra vůči mě, eh, já musím říct, že jsem byl, eh, že opravdu bych byl rád, bych to věděl dříve, ale věděl to skutečně jenom ten tady předseda, možná Eh, taky nastupující eh, předseda, a mm, jinak asi nikdo snad jeho manželka, ale pokud by došlo k nějakému úniku, no tak to eh, tedy nedošlo a musím říct, že jsem rád, že k tomu nedošlo. Především jde o rozhodnutí odborné, ale také politické. Předseda komise totiž potřebuje Eh, mezi těmi nejbližšími pracovníky, mít lidi, kterým může důvěřovat, na které se může spolehnout a kterým, eh, který, kteří budou schopni zvládat tu administrativní stránku, ale také budou schopni politicky si počínat chytře. když se řekl, že my jsme vlastně eh, eh, jak si se vyhýbali otázkám eh, takovým tím trumpovským způsobem. Já myslím, že to naprosto není pravda. Trump je ve všem jiný způsob jednání až po barvu vlasů, ale my, my přece tady odpovídáme na otázky a ty jsou, ty jsou tady eh, doslovně zapsány. Eh, lež není naše, naše způsob, naše metoda komunikace. Eh, pan Stás? Děkuji, paní předsedající. Pane Ettingere, vy zjevně nevíte a zjevně si neuvědomujete, jaké škody utrpěla pověst Evropské unie tímto rozhodováním. Vaše odpovědi nebyly zcela otevřené a transparentní. Teoreticky generální tajemníci, jejich náměstci, generální ředitele eh, se mají uvádět do funkce na základě otevřeného výběrového řízení. Vy jste zvolili jiný způsob. Kromě toho, pan Juncker už v roce 2015 věděl, že pan Italiener bude odcházet z funkce předčasně. Eh, věděli to pouze pan Juncker a pan Selmayr. Nebylo by e, osvědčeným postupem v administrativě, že vy byste byl informován jako první o tom, že pan Italiener má v úmyslu odejít z funkce předčasně. A také jste neodpověděl eh, na tu otázku, jestli to byl projev nedůvěru. A dále, ten nebylo by lepší eh, připravit eh, běžné výběrové řízení na místo generálního tajemníka s tím, že se vědělo, že eh, pan Italien už v roce 2015 informoval pan Junkera Zelmajera o svém úmyslu dejt funkce dříve. Čili celý ten postup jmenování pana Selmajera, eh, to vypadá, jako by to bylo prostě jenom takový eh, pokus instalovat ho do bezpečnější funkce, po té, co pan Italiener oznámil svůj předčasný odchod. Dále eh, 23. ledna pan Juncker se rozhodl použít článek 7 pro jmenování nového generálního témníka a to v zájmu Evropské komise. Eh, Evropský parlament, jak slyším, eh, je to tak, že takový transfer je možný v zájmu administrativy, ale pouze eh, v nějakých obtížných eh, administrativních naléhavých situacích. Co bylo toho 23. ledna tak eh, naléhavé a tak vážné, že to nemohlo počkat na 28. I kdyby uprázdnění toho místa došlo k 1. březnu, pořád jste měli ještě čtyři týdny na vypsání řádného, řádného Eh, výběrového řízení, eh, protože ono se to dá zvládnout za tři týdny, takže vy byste skutečně byli, měli čtyři týdny na řádné výběrové řízení. No a já z toho všeho mohu vyhodit pouze to, že kolegium komisařů, že to jsou jenom přikivovači. To jsou v podstatě držitelé velkých, vysokých úřadů, těch nejvyšších v Unii, a oni během devíti minut prostě e, začnou přikyvovat diktátu pana Junkra. Byl bych rád, kdybyste k tomu zaujal stanovisko. No, zda eh, Jung, pan Juncker mě nedůvěřoval nebo nedůvěřuje, já to nedokážu posoudit takhle. Já Eh, já nevnímám, že by se vůči mně choval s nedůvěrou. A kdybych eh, ten den nebo před tím dnem eh, s tím nesouhlasil nebo odmítl tento postup, tak by k tomu ten, ten den nedošlo. Za druhé, toto jmenování co by překvapení. To znamená eh, pouze eh, transfer osoby eh, z jednoho místa na druhé. To jsme použili u McSullivana, u Catherine Dejové a také u pana Italienera. Ten postup byl srovnatelný bez vypsání výběrového řízení. Tehdy na jaře roku 2015, eh, v den zasedání komise, tenkrát jsem eh, byl komisařem pro digitální ekonomiku, eh, to, že paní Dejová odchází do důchodu a, za, a zároveň jsem se dozvěděl, že na její místo má jít pan Italiener a souhlasil jsem s tím. Nevím, eh, co nazýváte eh, bezpečnou pozicí. Eh, pan Selmayr má stejnou strukturu platu, má tedy vynikající pozici, ale nikoli pozici jistou. Není nevypověditelný. Každá příští komise, každý příští komisař nebo předseda komise ho může spochybnit a může dojít k personální směně. Co se týče diktátu pana Junkra komisařům nebo komisi, tak o tom bych eh, nemohl hovořit. On v komisi zdůvodnil, proč musí akceptovat odchod pana Italienera a proč pan Selmayr je podle něho vhodným nástupcem. Nikdo z kolegů to nespochybnil. Když hovoříte o ministerských eh, předsedech, eh, kteří eh, jsou tady těžší kalibři, a pokud tedy ti, kteří mají skutečně velkou váhu a nějaký návrh prostě nepostaví se proti němu, to v podstatě není diktát. Dobře, děkuji já musím eh, říct v zájmu cti eh, tohoto parlamentu, musím říct, eh, že rozhodnutí prostě bylo to na programu a také to bylo zveřejněno o to, že je tady volné místo. <clears throat> Dobře. Pan kolega Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych na úvod požádal o reakci na prohlášení pana Zelmajera. Říkal, že už před Vánoci věděl, co se stane. Takže to nebyla jen otázka znalosti informací z roku 2015, ale pan Juncker ho osobně informoval, že k této změně dojde. A také o tom, že pan Juncker považuje pana Zelmajera za vhodnou osobu, která má nahradit ve funkci pana Italianera. To je informace, eh, která se objevila také v médiích. A potom také zaznělo, že personál komise tím nebyl rozhořčen, protože nebyly předloženy žádné stížnosti. To je tedy velmi formální pozice. Já vím, že jeden ze svazů se vyjádřil ve smyslu, že jsou s tím znepokojeni. A volali po otevřeném výběrovém řízení na tuto pozici. Tak proč se to tedy nestane? Nezváží komise, že by všechno proběhlo ještě jinak? A poslední bod. Komise nesouhlasí, ale vy se vnímáte jako politický subjekt, potom přijímáte rozhodnutí, které vyvolá velký pohyb mezi novináři. Ptáte se na mediální strategie, vy hovoříte o tiskových konferencích, ale to není žádná mediální strategie. Je třeba reagovat na kritiku ze strany společnosti. Nemůžete se schovávat za právními výmluvami, musíte brát tuto kritiku vážně a potom můžete poskytovat eh, seriózní informace novinářům a nechovat se k něm jako k malým dětem. Je komise politickou institucí nebo institucí, která úplně ztratila vztah ke společnosti? Já se obávám, že ten druhý případ je pravda. Komise musí ukázat, že chápe, co se vlastně děje a co vyvolává znepokojení občanů. že e, u vás bylo vypsáno výběrové řízení na generálního e, tajemníka, o tom nejsou e, žádné pochyby ale e, tady bylo potřeba, aby se shodly frakce na tom, kdo bude generální tajemník, kdo bude, kdo bude zástupce. To vůbec není srovnatelné, paní předsedkyně. Takže e, parlament a komise jsou srovnatelné instituce jenom do jisté míry. A za druhé to tiskové prohlášení o tom, kdy se o tom pan Selmayr dozvěděl, k tomu nemám co dodat. Pan Selmayr byl u, byl budoucím šéfem kabinetu budoucího předsedy a provázel ho na této cestě. A byl u těch rozhovorů, když eh, chtěla odejít eh, Christian, eh, paní, paní Day a vystřídali pan Italianer, který věděl předem, že nezůstane do konce mandátu. Pan Juncker prokazatelně a myslím si, že také věrohodně až do těch únorových dnů se snažil pana Italiana přesvědčit, aby zůstal. Například 2. května jsme předkládali rozpočtový rámec. Hlavním eh, odpovědným byl můj, můj, eh, moje generální ředitelství plus sekretariát pana Italianera eh, pan Italianer, paní Klavin a já jsme velice intenzivně pracovali, takže ta situace byla velice stabilní a udržitelná s odbory se sejdu potom v pět hodin, abych s nimi pohovořil o tomto e, průběhu. E, jejich otázky jsou téměř totožné, e, beru neméně vážně jako vaše otázky. Pokud říkáte, že se nemáme schovávat za právní argumenty, tak já se omlouvám, ale já musím odpovědět na otázku, protože jsem tady ve našem parlamentu. Je to vašich asi 150 otázek a jsou to především otázky právní. A já tedy vám musím výstříc a ty otázky zodpovídat podle mého právního vědomí a svědomí. Kdybyste se mě ptali na moje pocity nebo na počasí, tak bych odpovídal na jiné otázky. Ale vy a vaši kolegové chtěli znát odpovědi především na otázky procedury a na otázky staff regulations, tedy otázky zákonu a pravidel, které jste vytvořili vy a ptali se na to, jestli byly nebo nebyly dodrženy Mimochodem, eh, já jsem eh, mnoho let strávil v malém zemském parlamentu v Bádensku, Württembersku, na místní úrovni, na regionální úrovni, eh, takže já jsem vlastně poslanec. Strávil jsem jako poslanec mnohem déle než v administrativě. Já vás rozhodně nevnímám jako malé děti, ani jako velké děti. Já vás beru jako zvolené zástupce občanů. Dnes, v minulosti i po celý čas, který ještě zbývá této komisi. A takže prosím, eh, berte vy mě vážně. já, můžete si zkusit mě týden provázet. Já jsem byl celý den v Polsku včera, no, o víkendu jsem byl také někde jinde. Já, jsem, já se scházím s normálními lidmi, kteří mi pokládají otázky, mají svůj intelekt, svoje starosti, problémy a naděje. Měli bychom si vzájemně, vzájemně si nic nepodsouvat a ne, neponižovat se. Já i vy eh, si, si, si myslím, že bychom to takto dělat neměli. Děkuji, kolega Vali. Děkuji, paní předsedkyně. Když jsme si vyslechli pana komisaře, tak z toho vyplývá, že jmenování Zelmajera je politickým jmenováním. Juncker chtěl toho svého člověka, kterému důvěřuje na této pozici. Vy jste ze stejné strany jako Juncker, takže jste ho také chtěl. Je to tedy rozhodnutí vysokých zástupců EPP. A tím pádem Vysoký úředník, který bude řídit eh, desítky tisíc úředníků, je politicky orientován. Je zde spousta politických sil, které s tím nesouhlasí. Nemyslí se, že by to řízení mohlo proběhnout takovýmto způsobem. Je třeba vyhodnotit, eh, zda je třeba dořešit nějaké právní záležitosti, protože nevíme, jak proběhlo to oznámení, to zveřejnění, jak to bylo transparentní, protože určitě se mělo více zdůraznit uveřejnění tohoto volného místa, vzhledem k tomu, že ex post eh, se tento problém objevuje. V tom příštím postupu bude určitě důležité přepracovat pravidla na jmenování, protože vidíme, že se na tom z většiny neschodneme, nesouhlasíme s tím. A toto jmenování, které je a stává se politickým jmenováním, bude možné změnit, změnit toho tajemníka, když doběhne mandát Junckerovy komise. Bylo by dobré, aby se to napsalo černé na bílém, aby potom to nové jmenování mohlo proběhnout ve větším souladu s parlamentem i s názorem jiných politických sil. Jak říkám, to jmenování to chtěl Juncker. A vy tedy říkáte, že Juncker je zodpovědný za toto jmenování, že to potom ratifikovali další komisaři, ale zdá se, že rozhodl on. Tak eh, bylo by možné si jej vyslechnout vzhledem k tomu, že on byl hlavním aktérem tak se ptám, proč tento výbor nemůže vyslechnout Junkera na toto téma, kdyby tady tedy byl zájem ze strany jiných kolegů. Pane komisáři, Pane komisaři, prosím. Ta poslední otázka, to je otázka na vás samotné a e, na předsednictvo parlamentu. E, komise eh, půjde na, jaké, na jakékoliv fórum prostřednictvím jakéhokoliv kolegy, eh, kde vy to budete chtít. Vy jste mě pozvali eh, jakožto zodpovědného za lidské zdroje do Štrasburku i sem a já jsem přišel a také tu zůstanu tak dlouho, jak bylo dohodnuto na dnešním zasedání. Když hovoříte o konci Junkrovy komise, tak nám zbývá ještě 9-10 měsíců. Takže to je skoro ještě třetina z těch celkových 60 měsíců. Takže my nejsme v žádné fázi do hry, my jsme v plném proudu. A ta doba od letošních velikonoc do příštích velikonoc bude pro komisi i parlament úplně nejdůležitějším obdobím. A proto čím dál naléhavě, nebo tím naléhavěji říkám, že pokud nějaký vysoký úředník chtěl odejít a nenechal se přesvědčit, aby zůstal, tak je potřeba okamžitě jeho post obsadit, abychom neohrozili akceschopnost komise. Kdybychom 4-8 týdnů neměli generálního tajemníka a něco v té době se pokazilo, tak byste potom právem říkali, že komise není práceschopná. A když se podíváte na to, jaké proběhly trialogy, jaké jsou legislativní postupy, přípravy rozpočtového rámce a tak dále, tak já jsem rád, že toto místo bylo okamžitě obsazeno eh, kvalifikovaným a zkušeným úředníkem. Já jsem se pana Zelmajera nikdy neptal, jestli je členem nějaké strany. Já jsem si jenom přečetl, že není členem mé strany. Já to beru na vědomí. A pokud někdy pokud někdy podá nějaký stranický formulář, tak já nevím, jestli do CDU nebo CSU. Já jsem si přečetl, že není. Jestli patří do EPP stejně jako já, pan prezident, pan předseda, tak já se omlouvám. Já jsem v, už 40 let v CDU, nemám v úmyslu to měnit, ale myslím si, že je dobře, když je někdo nestranický a nezávislý. A to si myslím, že by mělo platit pro všechny strany, všechny frakce v tomto eh, parlamentu, pokud chtějí vytvářet kolegiální pracovní styl. Já nemám v úmyslu provozovat stranickou politiku ze svého úřadu, ze své funkce a myslím si, že ani panu Junkrovi v tomto není co vyčítat. E, naopak v uplynulých letech a v uplynulých desetiletích EPP nebo zástupci EPP e mají občas svou vlastní hlavu a řídí se vlastním přesvědčením a nikoli programem své stranické rodiny. Mimochodem, Juncker Ettinger a Timmermans byl také zapojen. Ten také zná Zellmayera a také podpořil tento návrh. A to ne až ve středu dopoledne, ale už v úterý pozdě odpoledne. A ty Timmermans je samostatná chytrá hlava, zkušená hlava, která se nedá jen tak vodit za nos. A je to socialista z Nizozemí. Jestli to bylo politické jmenování, jmenování, já si myslím, že to bylo jmenování experta, které nebylo nepolitické, ale odborně byl, kvalifikačně bylo velice dobře zdůvodněné. A politicky, podle mého názoru, nebylo špatné a jestli bylo správné, to může prokázat komise ve zbývajících měsících. Teď budeme procházet zkouškou a myslím si, že za těch 9-10 měsíců budeme vědět velice dobře, jestli na to Zelmayer má. A nebo jestli vaše výhrady nebo vaše domněnky ne, nebyly zcela neopodstatněné což ale já si myslím, že nenastane. Prosím, další kolega. Pane komisaři, jsme tady proto, abychom se pokusili pochopit ten barokní proces, jehož výsledkem bylo to, že je bombardován pan Zelmayer, bývalý šéf kabinetu pana Junkera. Eh, došlo k závažnému porušení pravidel, které mají zajistit nezávislou, nestranou a demokratickou administrativu, která bude založena na zásluhách. Prosím, vyjasněte nám, že článek 2 smlouvy o Evropské unii připomíná, že Unie je založena na dodržování právního státu. Za druhé, vaše komise eh, podepsala institucionální dohodu, že bude lépe legislativně pracovat. Transparentnost je hlavním úkolem. Za třetí, vaše komise také ukládá všem organizacím a osobám vystupujícím nezávisle, aby, se, aby vedli registr transparentnosti, pokud se zabývají uplatňováním evropských politik. Takže pokud chcete poučovat ostatní, musíte se řídit stejnými pravidly. Chceme pochopit, proč člen vašeho kabinetu, nebo tedy kabinetu vaší komise, má to štěstí, že se stane generálním tajemníkem instituce, aniž by byl zodpovědný předtím za generální ředitelství nebo uh, za jakýkoliv jiný, za jakoukoliv jinou službu, aniž by byla dodržena pravidla na zveřejnění uvolněného pracovního místa. Musíme říci, že tady bylo opravdu eh, překročeno eh, to, jakým postupem se má eh, tedy ubírat toto jmenování. Došlo vlastně k tomu, že se stal parašutistou. Manuel Barroso měl velmi podobnou aféru a tato aféra znovu poškozuje imič vaší instituce k radosti euroskeptiku. Co si o tom myslí nový evropský ombudsman? Pan Juncker je velmi diskrétní v této záležitosti. Ta praktika bratříčkování, které využil pan Zelmajer, ta je velmi známá i u nás, tady v parlamentu. Martin Schulz také členy svého kabinetu dostal na důležité pozice. Jeho šéf kabinetu se stal náměstkem generálního tajemníka, aniž by měl dokonce maturitu. Samozřejmě hlavní je zájem služby. Je to nová devíza vaší komise. Herr Kommissar, bitte. Die Kommission hat ja mit der äh, Zustimmung Komise äh, jednala se souhlasem parlamentu a s radou si äh, vyhradila čas na úkol který eh, souvisí s prací komise a sice prodloužení eh, doby, komisa, eh, doby funkce komisaře na, na dva roky a předsedy komise o tři roky. Myslím si, že žádný členský stát a žádná země na světě by neměla takto dlouhé ty kůlov období. V, v, ekonomickém sektoru, ve kterém předtím působil úřad dotyčného. Nepotismus Eh, pokud jde o, nebo o něco takového, já o tom nic nevím. Eh, nevím o tom, že by pan Zelmayer byl příbuzný s panem Junkrem. Pojí je důvěra a k důvěra eh, patří k důležitým úřadům. Předseda musí důvěřovat kandidátovi na špičkový post. Musí v něj vkládat důvěru, což považuji nejen za pochopitelné, a považuji to za inteligentní a nutné. Pan eh, Zelmayer byl v platové třídě AD15 a stále v této třídě je. Zůstal v ní. A eh, a jestliže vnímal eh, funkci šéfa kabinetu jako důležitou, eh, tak nyní eh, byla právně možná a proveditelná jeho nebo změna a přesu, jeho přesunutí na funkci generálního tajemníka. Šéfové kabinetu Evropské komise mají při vší úctě k našim generálním ředitelům více odpovědnosti a mají více na rozhodování a musí toho znát více z širších, širšího množství oborů. a mají delší pracovní týden eh, než špičkoví administrátoři v jejich portfoliu. Pravda je, že pokud by mělo jít pouze o služební stáří nebo o věk jako takový, pak byl nástup pana Selmajera rychlejší jeho vzestup. Ale řeknu vám zcela otevřeně, že i u předchozích úkolů jsem se vždycky ptal, proč musí být služební stáří a věkové stáří vším. A mohu vám říci, že v komisi služební stáří a věk hrají zatím příliš silnou příliš silnou roli. Já si myslím, že bychom měli být schopní eh, když, když můžeme mít 30-letého kancléře a 40-letého prezidenta, pak by mělo být možné, abychom vkládali důvěru i do 27-letého úředníka a věřit, že bude plnit svůj úkol vynikajícím způsobem. A měli bychom se od toho principu alespoň občas odchýlit, od toho principu služebního stáří a, a věku z toho, že byl head of unit a potom generální tajemník. Tak to je a není pravda. Byl kdysi dávno head of unit, potom eh, v Barosově druhé komisi eh, a zůstala eh, ta paní nyní head of unit, ale z pozice head of unit se přesunula do generálního ředitelství. Já e, připouštím, že bez kvót e, na ženy by k tomu patrně nedošlo. Pokud ale chceme brát eh, povyšování žen a podporování žen vážně, tak bychom měli jednat. A je k tomu mnoho možností, aby ženy eh, mohly být eh, v, ve středním a vysokém managementu. Takže já si myslím, že tady to, to jmenování nepodléhá žádným omezením. Děkuji, pane komisaři. Eh, já bych k tomu pouze chtěla říci, že samozřejmě rovné zacházení s kariérními úředníky je také důležité. Eh, a já tedy chápu ten neklid eh, a jsem ráda, že i ženy mají možnosti kariéry. Otázka zní, kolik mají vlastně reálně šancí. Já si myslím, že tady můžete počítat s naší otevřeností. Teď začneme s řečníky jménem frakcí dále a na řadě je pan Hayes. Thank you, President. Um, firstly, can I go... Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, mohu se vrátit k té otázce 3.2 a k odpovědi, kterou jste na ní poskytnul. Navazuje to na to, co tady říkal kolega Alessandro. Uh, kolega, nebo tedy pan předseda Juncker o tom věděl už v roce 2015, věděl o tom, že pan Italianer hodlá ze své funkce odejít. A že na začátku roku 2018 byl názor, že se bude držet svého eh, rozhodnutí, které oznámil 21. února 2018. Jak eh, podložíte to, co říkáte ve své odpovědi, kde říkáte na počátku roku 2018 pan Italianer potvrdil, že se bude držet svého rozhodnutí. Eh, kdo to stanovil a jak? Protože vy se musíte cítit velmi podvedeni v této komisi. teď stojíte před naším výborem a musíte to všechno hájit. Vy jste zodpovědný za lidské zdroje a přitom jste uchováván v nevědomosti. Takže já si myslím, že je důležité, aby do toho bylo vneseno světlo ohledně toho, kdo, co a kdy věděl. Ve vaší odpovědi na otázku 19, kde hovoříte o tom, že neexistuje žádná právní povinnost, z hlediska toho, že CCA by měla poskytnout více kandidátů, stačí jeden kandidát, tak i když není žádná právní povinnost, tak tady to není PLC, to je velká mezinárodní organizace, kde otázky zodpovědnosti a zákonnosti musí být rozhodně v centru rozhodování. Takže má otázka je, Nemyslíte si, že je zde politická povinnost z hlediska transparentnosti udělat to způsobem, kdy bude několik kandidátů? A má poslední otázka. Vy jste hovořil o příští komisi a příštím předsedovi komise. Jste toho názoru, že jmenování pana Selmajera, a já se vůbec nevyjadřuji k panu Zalmajerovi. Je to vysoce kompetentní, schopný člověk, má vedoucí zkušenosti a tak dále. O tohle teď vůbec nejde. Navážu na to, co jste říkal předtím jednomu, jednomu z mých kolegů, že by vlastně to jeho jmenování mělo skončit okamžikem, kdy skončí Kerova komise a kdy bude tedy jmenován nový generální tajemník. Jste toho názoru nebo ne? Ich gehe nach zahlreichen Gesprächen davon aus, dass já po eh, té, co jsem absolvoval řadu rozhovorů, eh, předpokládám, že pan Juncker na jaře 2015, když bylo jasné, že paní Day bude odcházet a že eh, za paní komisařky by se připravoval nový personální balíček, tak že tedy vycházel z toho, že bude třeba najít eh, náhradu za paní Day a od pana Italienera dostal přislíbeno, že eh, bude chtít přestoupit z DGCOM na mm, nový úsek. Ovšem eh, bylo řečeno, že bude se trvat funkci maximálně tři roky, to znamená do 18. Oba dva pánové byli v kontaktu. Pan Juncker koncem loňského roku a také počátkem letošního roku se několikrát snažil přesvědčit pana Italianera, aby zůstal déle, byť třeba ne do konce mandátu. To se mu nepodařilo. A teprve, když už bylo jasné, že eh, pan Italien je prostě rozhodnutý. Eh, bylo tedy rozhodnuto, že eh, jeho místo bude třeba obsadit co nejrychleji. Já právně, z právního hlediska, musím říci, že pan Juncker informoval mě a informoval pana Timmermanse. nám velice záleží na tom, abychom, eh, když se rozdávají nové úkoly, měli výběr z několika kandidátů. Ale garanci, že čím víc jich bude, tím, tím eh, lepší bude ten výběr nebo lepší potom volba, tak ta tady neexistuje. A jestliže máme jednoho kandidáta, který je zcela kvalifikován a připraven tuto funkci převzít. Bylo by nespravedlivé, kdybychom eh, prostě ten eh, řekli, řekli ne a musí se konat nové výběrové řízení. Prostě měli jsme zde kandidáta, eh, který byl skutečně dokonale kvalifikován na toto místo a to byl názor můj, Junkerův a Tilmansův. My jsme skutečně měli všechny důvody pro to, abychom eh, postupovali systémem transferu, tedy přeložení. A jelikož jako komise zodpovídáme vám, radě a účetnímu dvoru, samozřejmě také veřejnosti, tak eh, samozřejmě akceptuji, <clears throat> že musíme se pohybovat v rámci práva. A to s tím souhlasím bezvýhradně. Eh, jestliže někdo říká, že pan Selmayr eh, byl transferován do bezpečnější pozice, tak na to jsem už odpověděl. Nikdo se nestává generálním tajemníkem na věčné časy Eh, klidně může být kdykoliv eh, opět přeložen. Takže eh, jeho čas ne, že by tedy nějak se chyl ke konci, ale stejně tak jako každý ostatní úředník potřebuje mít důvěru svých představených, svého komisaře nebo předsedy komise a samozřejmě, jelikož v roce 2019 nastoupí nová komise, tak e, je to samozřejmě tak, že může být nahrazen. My tady nemáme žádného úředníka na doživotí. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři, především za vaše odpovědi přišli trochu pozdě samozřejmě, ale vysvětlil jste nám proč. Můžete nám také říci, zda pan Zelmajer byl zapojen do sestavování odpovědí na naše otázky. Také jste nám řekl, že pokud jde o vás, tak byla dodržena všechna pravidla, všechno je tedy podle zákona. Já myslím, že tedy musíme věřit vašim slovům ale pro člověka z vnějšku to nevypadalo dobře, nevypadá to dobře a vyvolává to jisté problémy, pokud jde o působení venek. Otázka, kterou zde kladli paní Ayala Sender a pan Hayes, kdy bylo známo, že pan Italianer odstoupí. Vy jste nám dnes přinesl nějaké odpovědi, ale určitě to vyvolá ještě další otázky. A pokud eh, na ně odpovíte ještě po tomto zasedání, tak by to určitě bylo užitečné. Má otázka se týká budoucnosti. Je důležité, abychom pochopili, co se stalo, ale je také důležité, abychom se dívali do budoucnosti a zajistili, že se to znovu nebude opakovat že do budoucna jakýkoliv proces bude plně transparentní. Má poslední otázka je, když se díváme na to, co se stane, myslíte si, že se to mohlo udělat jinak a hlavně doporučujete změny v procesu do budoucna, aby ten proces vypadal transparentněji a aby se to znovu neopakovalo? Děkuji vám za velmi věcnou otázku. Poté, co komise dostala ten soubor otázek, jsem okamžitě eh, hovořil s příslušným ředitelem eh, úseku lidských zdrojů a se svým šéfem kabinetu oba dva jsou zde přítomni, eh, analyzoval tuto zprávu. A navrhli jsme odpověď na základě aktů a jejich znalosti. <clears throat> Poté jsme přizvali právní servis, který eh, vykládá eh, služební řád a je nezbytným rádcem. Také jsme se spojili s mluvčím komise, eh, poněvadž eh, v veřejných médiích v Evropě se objevily různé eh, pochybnosti, spekulace a podobně. Hovořil jsem s předsedou svého kabinetu a u bodů, kdy, které se týkají pana Selmajera, kdy co věděl a kdy co dělal, tak eh, čili to v podstatě je důležité, tam je důležité to, že on nebyl ten eh, tím, kdo odpovídal na vaše otázky. Eh, zodpovědným činitelem jsem byl já a šéf mého kabinetu. Když nebo takto eh, jsem připraven kdykoliv eh, u tohoto výboru nebo na dalším zasedání tohoto výboru ve frakci nebo bilaterálně, nebo eh, také můj kabinet, šéf kabinetu. My jsme připraveni odpovídat na vaše otázky, nebudeme se tomu vyhýbat, nýbrž v zájmu obnovení plné důvěry tohoto parlamentu, tohoto výboru musíme dále spolupracovat transparentně. Otázka je, jestli se musí něco změnit, tak to jsem už úvodem naznačil. My máme služební řád, tedy staff regulations, které jsou který je naprosto moderní. Máme také dobré důvody, abychom kromě vnitřního a e, veřejného výběrového řízení e, používali také názory přeložení pracovníka z jednoho místa na druhé. E, tak to platí pro všechny evropské instituce, nikoli pouze pro komisi. tak eh, já jsem připraven eh, také uvažovat o těch pravidlech, která platí dnes a možná, že eh, přijdeme na něco, co bude mm, vhodné přetransformovat do nějakých změn návrhu nebo doplňkových pravidel. Pan kolega Salafranka, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Čínské přísloví říká, že než začnete napravovat svět, možná by se měla podívat nejdříve na svůj domov a, a to třikrát. Já chci navázat na to, co se stalo v komisi. My, když jsme schvalovali absolutorium pro tento parlament, tak jsme vyjádřili určité výhrady těm jmenováním, k nímž došlo. Já, paní předsedkyně, tím rozhodně nechci omezovat naše kontrolní pravomoci ve vztahu ke komisi. Chci pouze říci, že když chceme někoho kritizovat, tak eh, musíme to činit s určitou autoritou. Jsou to tři otázky, které vznikají. Zda ten jmenovaný člověk eh, má odpovídající kapacity, za druhé, zda tento proces byl jiný než proces, eh, kterým se řídilo jmenování předcházejících generálních tajemníků a za třetí zda byly dodrženy postupy a pravidla. Samozřejmě je zde spousta teorií ohledně výkladu právních norem. Já některé znám. Je zde restriktivní výklad, rozsáhlý extenzivní výklad a také autentický výklad. A ten dělá soudní dvůr. My máme schopnost a kapacitu politicky kontrolovat komisi ale je na soudním dvoru, aby rozhodl, zda byl dodržen tento postup. A zástupce naší právní služby, zástupkyně nám tady řekla, že existuje široká judikatura, aby se podpořilo to, co je řečeno v článku 7, pokud jde o jmenování. Pane komisaři, mám tři otázky. Za prvé, pokud jde o schopnosti kapacitu generálního tajemníka, nebudu se ptát, zda je sympatický nebo nesympatický, zda má přátele, nepřátele. Vy jste nabídnul hodnocení, já chápu, že jsou postupy, jak zajistit toto nezávislé hodnocení, ale mě by zajímalo, jakou má profesionální dráhu váš kandidát. Za druhé, můžete podpořit, nebo tedy potvrdit, že ten postup jmenování pana Zalmajera je stejný jako postup, že byli jmenováni v minulosti generální tajemníci komise. A poslední otázka. Děkuji tedy za odpovědi komise na náš eh, dotazník, ale zajímalo by mě, zda pokud jde o otázku 133, zda komise je k dispozici, zda je ochotna spolu s Evropským parlamentem a dalšími institucemi schopna zvážit eh, zavedení větší transparentnosti, aby možnosti úředníků, kteří se musí tedy řídit kritérii nezávislosti a kompetencí, aby měli větší příležitosti nebo aby měli rovné příležitosti do budoucna. Děkuji. Herr Kommissar, bitte. Pan komisař? Otázka e, srovnatelných jmenování. Od roku 2000 došlo ke třem jmenováním generálních tajemníků. Sullivan, Dejová a Italiener. A všichni tři se dostali na toto místo přeložením z jiné pozice seniorního managementu. Pan Zelmayer má klasické, ale vynikající eh, společenské vzdělávání s eh, důrazem na evropské právo a <clears throat> byl v kabinetu paní kolegyně Vivian Redingové a e, dále e, v kabinetu předsedu komise dohromady 8 let. A také u paní kolegyně Redding z toho byl e, v tomto kabinetu několik let. Čili má manažerské zkušenosti, celkem 8 let. A já musím znovu zdůraznit, že eh, vlastně eh, tady ten eh, šéf kabinetu, to je totež jako podobně jako generální tajemník a e, v podstatě chci tím říci, že došlo k přeložení pana Selmajera na stejné úrovni a se stejným platovým zaříze, zařazením. Nevydělává více teď, než vydělával předtím. Ja, danke, Frau Vorsitzende. E, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane komisaři. Eh, za vaše vysvětlení i také za vaši nabídku kulatého stolu. Eh, myslím, že to je v pořádku, že to je vítané a že takový kulatý stůl by mohl být také do budoucna způsobem, jak se vyhnout eh, podobným situacím do příště. Myslím, že v tom článku 7 skutečně je třeba zvážit nějaké změny aby eh, tento článek byl jasnější v souvislosti eh, s přeložením kolegů. Eh, možná, že také musíme nově definovat tu dobu, kdy si to člověk může rozmyslet, ale mm, prostě ne během jednoho dne, pár minut nebo hodinu. A ten článek čtyři, jak řekli kolegové, kolegové se právního servisu eh, v zásadě normálním způsobem obsazení místa je eh, výběrové řízení, pokud nejsou okolnosti nějaké zvláštní, které by eh, pak umožňovaly použít článek 7. A já bych byl velice rád, kdybyste právě toto vysvětlil ještě jednou písemně. Jaké mimořádné výjimečné okolnosti v případě Zelmajer nastaly, tak, že jste eh, místo výběrového řízení použili eh, tento transfer. Pane komisaři? Eh, možná <laughs> je zajímavé, že my si vzájemně tady sdělujeme, které otázky mají instituce k tomu, k tomu služebního řádu. No a možná bychom to takto mohli udělat a pak se ještě někdy před letním prázdninami dohodnout na tom kulatém stolu. Eh, k tomu téma, proč jsme eh, provedli transfer a proč to tak bylo správně, tak já vám to ještě jednou dopisem vysvětlím eh, s celou, celý ten průběh, s celým tím průběhem. Dopis tedy během deseti dnů. Eh, dále, ta otázka času na rozmyšlenou. Když se podíváte, jak to vypadá eh, když, jak to vypadá v ekonomice, tedy například v bance, eh, někdo potřebuje, já nevím, předsedu představenstva, tak skutečně to má okamžité dopady na cenu akcí například. No a tady Eh, pan Juncker v úzkém kruhu, to znamená Timmermans a já, eh, nám tedy, eh, jak si řekli, Italiener odchází a je třeba ho jak si přesadit, vyměnit. No, mohli jsme o tom tedy, mohli jsme o tom týden předpokládat, nevím. No, já myslím, že to je, to je také, eh, když se volí předseda strany. To prostě eh, vždycky, když, když se něco odkládá, tak potom dochází k eh, únikům. Dobře, ten váš dopis, prosím, aby, abyste vysvětlili také v tom dopise, proč s tím přeložením podle článku 7 nedošlo k přesunu také toho místa. Pan Luke, děkuji, eh, paní předsedkyně, pane komisaři. Mám tři otázky. Článek 12 statutu říká, eh, že úředník se musí zdržet jakékoliv jednání, které může poškodit eh, pověst úřadu. A v posledních letech pan Selman Špíglu řekl toto. Kdybych tě byl tenkrát potkal, rozbil bych ti hubu, Eh, hovada dělají hovadský žurnalismus. Jinak prostě nikdy bych ti nedal žádnou informaci. Zajímalo by mě, zda komise přeskoumávala eh, toto chování pana Zelmajera. Zda kolegium před rozhodnutím bylo informováno o eh, tomto incidentu. Já tedy vycházím z toho, že pan Zelmajer to sám asi nezmínil, a mě by tedy zajímalo, eh, zda eh, takováto, eh, podle vás, jsou takovéto výroky slučitelné s článkem 12. Otázka druhá. Článek 7 říká, že úředník nesmí šířit nepovolené informace, které zná. Nicméně ten tyž citát říká, že pan eh, Selmayr eh, panu eh, Millerovi ze Špíglu dával důvěrné informace. Otázka zkoumala komise tento postup a, a byla, bylo kolegium komisařů informováno o výsledku tohoto přeskoumení. Podle mě 29. prosince 2017 pan eh, Selmayr článek o sobě ve Wikipedii upravil, tedy vylepšil. Vy jste řekl, eh, že jste se dozvěděl o záměru eh, jmenovat pana Selmayra generálním tajemníkem. Mě otázka je, kdy přesně podklady k tomu dostalo kolegium a kolik mělo času na eh, nezávislé studium, nezávislé prověření jeho dokumentu. Bylo možné také, že jste eh, si to ověřovali pomocí tohoto článku eh, v Wikipedii? Je možné, že úřad může byl, mohl být poškozen tím, že Eh, byly informace o panu Zelmajerovi ověřovány ve spěchu nedostatečně a možná eh, pomocí zdrojů, jako byl ten článek ve Wikipedii, který nebyly zcela nezávislé. Eh, pane poslanče Luke, pokud by pan Selmayr vůči Špíglu skutečně řekl to, jak se to řekl, to by opravdu nebyl příliš dobrý styl. Naopak my jako kolegium jsme se neptali, zda k tomu takto došlo, ale de facto nebylo to ani eh, středobodem našeho odborného posouzení kandidáta Selmajera. Eh, já když se zamyslím nad sebou, nad kýmkoliv jiným, zda každý výrok, co jsme pronesli, eh, třeba někdy nebyl nějakým způsobem poškozující pro třetí osobu. Já myslím, že každý kandidát musí být posuzován celkově. Pan Selmajer má samozřejmě také silné stránky i slabiny, ale ty silné stránky převažují, zatímco ty slabiny jsou přijatelné podle mého názoru. Kontakt s novináři tady prostě je běžná součást práce. Ale já nemám důvod předpokládat, že došlo k porušení pravidel důvěrného zacházení. Nejbrž předpokládám, že eh, mlčenlivost se tady musí dodržovat a dodržuje. Eh, Wikipedie není eh, personální kartotéka komise. Tam samozřejmě kdokoliv si může doplňovat svůj, svoje CV a také změnit Já teprve poté, co jsem eh, eh, toto četl někde, teprve potom jsem se dozvěděl, že došlo ke změně eh, tohoto profilu na Wikipedii. Naše personální politika vychází z každoročních hodnocení ze strany nadřízeného, nadřízeného úředníka. To archivujeme a to se potom používá eh, při rozhodováních personální povahy. U pana Selmajera existoval, eh, existoval výběrové řízení také pro eh, náměstka sečního šéfa. K tomu tedy předložil svůj kandidátský profil ty máme k dispozici na úseku HR, ale eh, kromě toho máme ještě Assessment Center a naše interní posouzení. A toto opět eh, zástupci vašeho výboru si je mohou projít za daných podmínek, tedy uzavřené místnosti a při pravidel. No a <clears throat> toto se na základě těchto dokumentů eh, potom eh, kolegium rozhoduje. Promiňte, ale eh, vy jste neodpověděl na tu otázku, kdy ty podklady dostali komisaři, kdybyste mohl odpovědět. A dále, není vaší povinností zjišťovat, jestli náhodou kandidát na špič, nebo jestli špičkový úředník neporušil služební řád? přeskumy se eh, odehrávají, když je k tomu nějaký důvod nebo když eh, jsou podávány stížnosti. A podle mě nic takového nenastalo. A eh, personální podklady celkově E, jsou k dispozici příslušným přeskoumávacím orgánům, externím i interním. Komise má tedy ústní zprávu a takovou stručný e, písemný dokument. U senior e, manažerů to tedy došlo, k tomu došlo v tu středu v 17. 7. února. Pan Tremosej Balsels. Micro. Entschuldigung. Herr Kommissar Oettinger, sei willkommen ein anderes Mal zu diesem Parlament. Pane komisaři Oettinger, vítejte už po druhé v tomto parlamentu. Jakožto komisař odvádíte dobrou práci. Já si vzpomínám na rok 2013. To jsem s vámi chtěl schůzku eh, a s, s, s lidmi z Barcelony. Moje první otázka je jasná. Kde je pan Juncker? Proč tady není pan Juncker? proč je vaše jméno nyní spojováno se Zellmeyer Gate a nechává si takto škodit. A teď přejdu do angličtiny, protože mám tři otázky, které bych vám chtěl položit. Jak může Selmayer být nejlepší kandidát, jestliže je jediný kandidát? jak můžeme vysvětlit evropským občanům, že byl jenom jeden kandidát. Co je to za meritokracii? Jak můžu říkat svým dětem, studujte a pilně se učte, protože podle toho eh, potom najdete pracovní uplatnění na nejvyšších postech? Já si myslím, že tohle škodí reputaci komise. Druhá otázka. Zúčastnil se pan Selmayr eh, tvorby odpovědí, které byly zaslány tomuto parlamentu a já chci odpověď ano nebo ne. Protože pokud ano, pokud se účastnil, tak je to porušení článku 11. Takže by mě zajímalo, jestli ano nebo ne. Jestli se pan Selmayr účastnil tvorby eh, psaní odpovědí. A konečně eh, mám ještě jednu, jednu další otázku. Už se vás ptala Ines Ayala na účast Martina Zelmajera na schůzi EPP. Eh, e Vy jste řekl, já vůbec nevím, bylo to 23. března. A v jiné odpovědi jste řekl, že tam byl eh, za dveřmi, ale že nevešel do sálu. Mě by zajímalo, jestli tedy de facto byl vevnitř, jestli se opravdu účastnil schůze nebo ne. Prosím, pane komisaři. To bylo eh, hodně otázek. Pokud jde o eh, po, po, pan, pan Zellmayer při vypracovávání od, odpovědí se zúčastnil některých eh, konzultací. ale neudělal to proto, aby nějak ovlivňoval výsledné formulace, ale aby dal k dispozici uh, obsah. Kdyby otázka zněla, od kdy věděl uh, Martin Selmayr, v průběhu 2015 až 2017 nebo 2018, únor eh, nebo leden, kdy se o tom dozvěděl, tak je jasné, že tato otázka a další otázky mohly být eh, zodpovězeny pouze s ním, nebo dokonce přímo jím. Kdybychom odpověděli, pardon, my to nevíme, máme eh, sice generálního tajemníka, sedí ve stejné budově, opatro nad námi, ale my vám nechceme odpovědět, tak bych rád slyšel, co byste k tomu řekli. To byste se smáli právem. A proto my jsme ho zapojili, aby ty odpovědi byly co nejpodrobnější a nejobsáhlejší. Já jsem nikdy neřekl, že to byl nejlepší kandidát. Vždycky jsem říkal, že to byl vysoce kvalifikovaný oddaný člověk a osobně i profesně vhodný. Za třetí, kde je pan Juncker? Včera byl ve Varně, dnes ráno se vrátil. Setkal jsem se s ním krátce ve 12.30, teď je uh, někde vázán jinými povinnostmi a já jsem tady proto, protože jsem dostal od vaší paní předsedkyně pozvánku. Ta pozvánka zněla od tohoto výboru pro komisaře Ettingera. Proto jsem tady já a ne někdo jiný. Srovnatelné to bylo ve Štrasburku. Jsem pozván jsem byl já e, konferenci předsedů. A nyní jsem byl pozván znovu. Kdybych pozván nebyl, tak nepřijdu. Já jsem nikdy neřekl no idea. Neřekl jsem, že nevím. Eh, to by nebyla pravda. Já jsem na otázku paní poslankyně Ayala Sender, zda existovalo nějaké stranické schromáždění, odpověděl, že nevím, jak to myslí protože stranických schromáždění jsou tisíce, eh, je jich spousta, příliš mnoho jich je zbytečných a to ve všech eh, partajích občas méně je více. Ale potom, když položila doplňující otázku a řekla, že jde o zasedání EPP z minulého týdne, tak už jsem jí byl schopen odpovědět. A odpověděl jsem jí, ano, byl tam jakožto šerpa se svým předsedou v budově rady. Ale ne v zasedacím sále, kde hovořil, kde hovořili předsedové EPP. Byl za dveřmi, protože eh, bylo jasné, že půjde, že že prvním bodem pořadu jednání budou reakce na trestná cla. Proto on byl v budově, nebyl v sále, tak jako další. Mimo jiné tam byl Krosepius šerpa spolkové kancléřky, byl tam šerpa předsedy Tuska, ti byli společně před dveřmi. Já mám ještě tři hlášení o slovo. Pan kolega Sarva má ještě jednou. Thank you, chair. As this will be the final... Děkuji, paní předsedkyně. To bude závěrečné slovo z mé strany na tomto zasedání. A proto schválně zopakuji to, co jsem řekl ve svém úvodním vystoupení. Je zde jasná tendence záměrně se pokusit říkat, že transparentnost a integrita jsou jedna a táž věc. A jak jsem říkal, v mnoha případech se překrývají, ale rozhodně nejsou stejná věc. V tomto případě se taky překrývají. Ale dovolte, abych citoval pár výroků, které zde dnes zazněly. A tady jde opravdu o rozdíl mezi transparentností a integritou. A tady cituji vás, pane Gerbrandy tom vašem podání to zní, jako kdyby předseda Juncker byl zapojen do nelegální konspirace Watergate 2, když někdo byl obviněn z toho, že porušil zákon. A to tady vůbec nedrží pohromadě. Alespoň tady zatím. Uvidíme, co se ještě ukáže. Pane Stási, dovolte, abych citoval vás. Vy jste řekl, komisaři, Ettingerovi. Je mi líto, Bartele, musím vás tady citovat. Vy mu říkáte, zdá se, že nechápete, jak byla poškozena pověst komise. Konec citace. Když eh, ta škoda, to poškození pověsti v podstatě spočívá pouze v extrémně agresivním obvinování ze strany především zelených. To je stará technika, jak dostat věci z bodu A do bodu B tam, jak si je přejete dostat. To je samonaplňující se proroctví, které rozhodně nemá místo v tomto výboru, pokud chceme vyjasnit, kde je vlastně to překrývání mezi transparentností a integritou. Jsem rád, že pan De Jong byl dost skromný, aby volal potom, po čem volám já. Komise musí vyslat signál, že chápe tu kritiku. A tady jde o transparentnost, jde o změnu pravidel do budoucna, protože zde není prostor pro takové postupy v dnešním světě. Nebyl spáchán žádný zločin. A konečně chci říci, Někdo už to tady říkal, myslím, že pan Von. Je opravdu politování hodné, že tady máme pouze komisaře Ettingera. Já začínám litovat svých vlastních slov na zasedání koordinátoru. Já jsem chtěl mít pouze pana Ettingera. Kdybych se mohl rozhodnout teď, tak bych byl rád, kdyby tady byl pan Juncker a pan Salmayer místo pana Ettingera který byl postaven před fakt den před zasedáním kolegia. Děkuji. A Kommissar, bitte. Pane komisaři, prosím. Paní předsedkyně, vážení poslanci, já ne, nejprve zareaguji na tu nadnesenou otázku ohledně průběhu eh, a zareaguji eh, do deseti dnů písemně. Vy máte další otázky? Mám, začínáme mít pomaličku problém s časem. Pan Parňo. Pane komisaři, paní předsedkyně, vážení kolegové, teď už eh, jsme tady spolu ve výboru pro rozpočtovou kontrolu trošičku déle než dvě hodiny, už dvě hodiny. Tady máme ten ping-pong, kde pan Ettinger odpovídá konstantním způsobem. Já si myslím, pane Ettingere, že byste mohl dělat kariéru v kinematografické produkci, kde byste náhodou příští rok už nebyl evropským komisařem. Už dvě hodiny tady trpíme kvůli těm vašim odpovědem, které jsou eh, někdy v rozporu. Nejdříve jste říkal, ne, ne, ne, pan Selmayr se nikdy nezúčastnil zasedání EPP. A teď říkáte před chviličkou, ano, to on všechno přináší. A předseda komise v podstatě bez něj nic nemůže. V osobě pana Salmajera tady máme kardinála Mazarena, který byl 20 let premiérem Ludvíka 14., protože Ludvíkovi tehdy v té době byly čtyři roky. Já si nemyslím, že pan Juncker je tak neschopný, jako byl kvůli svému nízkému věku svého času Ludvík 14. A teď tady máme pocit, že tato šedá eminence je nezbytná po boku pana Junkera nebo ještě nad ním a že jeho politické místo musí být eh, v první řadě bez ohledu na právní pravidla, které jsme si vyslechli před chvílí. Stanovisko právní služby Evropského parlamentu jasně ukazuje, že při jmenování pana Zelmajera generálním tajemníkem nebyla dodržena všechna pravidla. A tady to pořád vypadá, že tady nejsou žádné pochybnosti, protože právní služba dobře nefunguje. Vy jste to říkala sama, paní předsedkyně, takže vidíme, že jsou zde dvě otázky, zásadní otázky. Několik měsíců před evropskými volbami, kde všude v Evropě roste nacionalismus a protievropské nálady. A já jsem pro Evropan, myslím si, že Evropská unie má svůj užitek, tak já vám mohu říci, že opravdu je ve vašem zájmu hodit zpátečku, protože vzhledem k těm vašim metodám je celá evropská konstrukce ohrožena. Je to politická otázka, nejen právně, ale politická. My si myslíme, že by byla slepou politikou z vaší strany, pane komisaři, kdyby toto nemělo politické dopady, velké politické dopady. Takže odpovězte nám, jaké budou politické důsledky tohoto jmenování, které nebylo provedeno podle pravidel vůči nám, kteří hájíme evropskou konstrukci. pan kolega Zdechovský, prosím. Děkuji, <clears throat> paní předsedající. Já si myslím, že bych tady mlátil už vyprázdněnou slámu, protože řada otázek byla položena, takže budu pouze stručnej, struč, eh, stručně reagovat a chtít eh, odpověď eh, na otázku. Pane komisaři, já bych se vás chtěl zeptat, co si z této diskuze vlastně odnášíte. Zda máte nějaké poučení do budoucna. Zda byste tímto postupem ještě v budoucnu někdy chtěli postupovat. Zda vám přijde, že ten postup byl skutečně správný. A chtěl bych se vás zeptat, jaký je váš osobní názor, když vidíte, co se kolem toho rozjelo, jestli jste opravdu nepodpořili ty protievropské nálady a zda zda vlastně se opravdu domníváte, že ten postup, který tady byl představen, opravdu naplňuje známky transparentnosti. Děkuji za odpověď. Pane komisaři, prosím. Já teď eh, nechci eh, konat žádné prohlášení o e, budoucnosti. E, já můžu ale říci, že e, na herce se nehodím já myslím, že až doteď jsem byl velice věcný a vy jste jako šéfové dramaturgie z toho udělali eh, drama. Eh, kdybyste mi, eh, když říkáte, že jsou mezery v pravidlech, tak říkám, že tento parlament si musí ujasnit, zda, byla dodrž, zda byl dodržen služební řád, staff regulations, anebo ne. Na to se nedá odpovědět jinak než ano nebo ne. Celá řada kolegů dnes potvrzela, že jsme právní předpisy dodrželi. Další říkají, že jsme se řídili literou zákona a nikoli duchem tak eh, k tomu mohu říci, že pokud hovoří, někteří tedy hovoří o mezerách v zákoně a jiní hovoří o jaksi zvyklostech, o duchu zákona. Eh, Otázka stav regulations, zda byly dodrženy, ano nebo ne. Tak zní ta otázka. Nedá se říct částečně nebo trošku ano, trošku ne. To je ta nejdůležitější otázka. A já jsem eh, došel eh, odůvodněně k názoru, že staff regulations dodrženy byly. A eh, pokud by byl navržen nějaký kulatý stůl, tak tam je možné uvažovat o zlepšení pro všechny instituce. A e, já si myslím, že nikdo nemůže být z průběhu uplynulých týdnů úplně nadšený. Ale e, zamyslete se každý sám, jakým způsobem jste konkrétně vy přispěli k věcnosti této debaty, k jejímu zvěcnění. Nikoli k nějaké harmonizaci, ale ke zvěcnění této debaty. A zůstáváme tu u dvou rozhodujících komplexů. Je eh, pan Selmayr kvalifikovaný a je osobními vlastnostmi vhodný? A za druhé, komise dodržela nebo nedržela komise eh, nutné předpisy. A podle mého názoru zcela jednoznačně na obě otázky zní odpověď ano. Ale pak jste tu také ještě vy, kteří eh, jste pro hodnocení velice důležití. Na závěr bych chtěl zopakovat, že v průběhu příštích deseti dnů ještě zareaguji na vaše otázky a na vaše komentáře, pokud jde o jejich právní základ. A měli bychom ještě do léta zorganizovat ten kulatý stůl, a při zachování důvěrnosti nabízíme, že ve vhodném kruhu, na vhodném fóru eh, ještě eh, při, při, při zach- dáme k dispozici eh, podklady při zachování pravidel pro ochranu osobních údajů a dalších. Děkuji vám moc krát. Děkuji, paní Gresle. Já jsem nikdy nevěděl pana Sarvamu z Finska, tak rozvášněného jako dnes. Já jsem si vůbec nechtěl brát slovo, ale z toho důvodu jsem si to rozmyslel. Chci trošičku nalít olej do rozbouřené vody. Bylo by riskantní nalévat olej do ohně. Ale mám otázku ne na pana Ettingera, protože on má úkol, on je opravdu dobrým bojovníkem. Jeho úkolem bylo hájit to rozhodnutí, které přijala. On to dělal skvěle. Už dvě hodiny. A já jsem počítal lidi. My jsme měli 175 lidí ve tři hodiny, kromě tlumočníků, kteří diskutovali o eh, notoricky známé postavě Martina Selmayera. No, eh, jak dost je to efektivní, nevím. Má poznámka. Je to otázka pro nás, pro všechny. Co můžeme udělat, abychom zabránili opakování takovéto situace? Pan Zalmajer, kterého osobně neznám, se zdá poučil od Friedricha Grosseho, který řekl, že kdykoliv máte možnost dobít nějaké území, tak to udělejte okamžitě, nebo přijdou právníci a historici, kteří dokáží, že jste měli pravdu. Ale je to pro nás dobrá strategie. A když zapojíte pana Selmajera do přípravy těch odpovědí pro nás, tak možná můžete k tomuto aspektu přispět. Takže na závěr. Já opravdu vysoce hodnotím tuto debatu. Můžeme si být všichni jisti, že závěry všech účastníků budou vyvozeny správným způsobem, protože na horizontu je mrak. A ten mrak mi šeptá, že na stole komise je nové embargo, pokud jde o jmenování členů komise. Já si myslím, že bychom měli, pokud něco takového existuje, že bychom měli jednat ještě před, měli bychom jednat před přijetím tohoto rozhodnutí. To bude určitě lepší. Já bych to mohl ukončit tady. Děkuji, tím končíme s tímto bodem. A ten další bod eh, představení rezoluce, musím říct, je mi líto, ale ta rezoluce dosud není hotová, takže my vám ji rozešleme pravděpodobně zítra ráno a eh, ještě ji upravíme o výsledek dnešního jednání. Nyní do různého má někdo něco? Ne? Tak v tom případě, ale ano, Bart, prosím. Já bych eh, přece jenom chtěl něco málo říci. Chtěl bych eh, reagovat krátce na to, co řekl Petr Savama, to znamená strategie zelených. Pane Savamo, já bych eh, vám eh, poradil, abyste se podíval na debatu na plénu a poslechl si, co k tomu řekla paní Grostet. A co řekli také němečtí křesťanští demokraté, například pan Lagen k tomu to řekli. Prostě zameďte si před vlastním Prahem, pak zjistíte, že eh, ten nepokoj není jenom u zelených. <clears throat> Ano, děkuji. Jménem své frakce bych chtěl potvrdit eh, to, co řekl eh, Bart. To znepokojení je všude přítomné, ale ještě k tomu postupu bych něco řekl. čekáme na tu rezoluci, ale máme tady pořád spoustu nezodpovědných otázek. Například pan komisař nezareagoval na článek eh, v tisku, eh, kdy pan Mayer sám řekl, že, jim pan Jung, že mu pan Juncker toto místo nabídl už před Vánocemi. A takových otázek je tady spousta bez odpovědí. Já si myslím, že bychom se eh, na to měli ještě jednou zaměřit, abychom věděli, o čem mluvíme. Eh, dobře, potom tedy eh, bychom museli stanovit nový termín pro dodatečné otázky a chtěli bychom to zaslat komisi ještě před Velikonocemi a možná, aby se to tedy projednalo a zapřelo ještě do pléna skutečně je mi líto, že tu rezoluci zatím máme hotovou, ale skutečně zítra ráno už to musí být. Musíme tam zapracovat některé aspekty, třeba ten právní aspekt. A aspoň budu moci e, vykázat, že to máme a těším se na posunací návrhy. Děkuji vám, končím zasedání.